Dear colleagues. Vážení kolegové, já myslím, že můžeme začít. Vážení ministři, Pan Kažimír eh, přijde po tiskové konferenci, pak ještě čekáme na pana ministra Cakala, to se nicméně asi bychom měli začít, protože musíme skončit do 9 hodin. A já bych rád přivítal ministry financí, kteří přijali pozvání na toto veřejné slyšení. Zúčastní se sedm ministrů financí z Nizozemska, Řecka, Francie, Itálie, Lucemburska, Slovenska a Malty. A to je opravdu vzácná, vzácná příležitost abychom si mohli promluvit o různých možnostech z hlediska fiskálních kapacit, zásadní chvíli pro budoucnost Evropské unie a, Evro- a hospodářskou a měrovou unii. Fiskální kapacitu navrhovali místo předsedové ve své zprávě a také odborníci. Považují to za nedílnou součást dobře fungující hospodářské a měnové unie a výbory Econ a výbor pro rozpočet spolupracují na zprávě z vlastního podnětu na toto téma. Návrh zprávy jste dostali. Předložili ho oba zpravodajové, BG a Perez. Tam jsou jednoznačně uvedeny případné funkce, hlavně pilíře fiskální kapacity. Zejména jde o podporu zbližování, motivaci k reformám a absorpci asymetrických a otřesů. A Mezinárodní měnový fond také zveřejnil v nedávné době zajímavý materiál, který obsahuje analýzu jednotlivých možností. Samozřejmě tady nemá jít o technickou diskuzi, jde spíše o diskuzi politickou. Máme příležitost diskutovat s ministry financí a to je velice důležité. Také jménem Žana Artuiho, předsedy výboru pro rozpočet eh, bych řekl, že bude lepší, když se do toho rovnou pustíme. Chcete něco obecného dodat? Ano, já bych rád vyjádřil potěšení, že se koná toto setkání v obou našich výborech. Máme možnost setkat se s kolegy z ministerstev, a to je velice dobré. Děkuji. Předáme slovo Pervánž Peresové, která promluví za oba zpravodaje. Mnohokrát děkuji. S Reimerem Bögem a s vědávacím týmem všichni děkujeme ministrům financí za to, že se dostavili. Možná je to nezvyklé, ale myslím, že otázka rozpočtu je dobrou příležitostí k takovému to pozvání a já jsem ráda, že ministři v tak velkém počtu pozitivně reagovali na naše pozvání. Nebudu mluvit dlouho, protože jsme tady především proto, abychom se vyslechli vás, abychom s vámi probrali, jak se chcete chopit toho, co vám nabízíme, neboli zprávy Evropského parlamentu této věci rozpočtu. Je to otázka, která je teď před námi. Začali jsme o tom jednat už před zprávou Delor a musíme se zamyslet nad tím, co s tím, protože je to opravdu nutné. A když jsme se chopili této iniciativy ve zprávě o rozpočtu pro eurozónu, věděli jsme, že tyto otázky vyvstanou ještě v tomto roce bez ohledu na to, jaký bude výsledek britského referenda. Ale to jsme také měli na paměti. Samozřejmě vy se budete věnovat i jiným otázkám, ale toto téma nesmíme přehlížet. Nejsem si jistá, jestli v průběhu Evropské rady v Bratislavě budete mít příležitost zajít do hloubky a uzavřít tyto úvahy. Nicméně v zásadě v říjnu, v říjnu tohoto roku, dostanete tuto zprávu jako základ k zahájení diskuze ve vašich kruzích, abyste se připravili na Evropskou radu, která se bude konat koncem roku, a abyste tedy posléze mohli postupovat na základě této zprávy. Aby se potom po všech národních volbách podnikly další kroky, abychom měli připravenou jistou vizi abychom po jednotlivých národních volbách něco udělali a už to musíme začít připravovat. Máme také konkrétní závazek, ten máme v té zprávě pěti předsedů. Možná, že byste se měli ještě konkrétně vyjádřit. Jde tady o transformaci evropského mechanismu stabilizace, protože ta zpráva pěti předsedů předpokládá, že to bude zapracováno do metody společenství a to bude mít velké důsledky pro to, jaké nástroje vlastně budete mít k dispozici. Mnohokrát děkuji. A nyní budeme postupovat v pořadí podle protokolu, abecedním pořadí podle jednotlivých zemí, takže jako první vystoupí Euklid Sakalotos, který právě dorazil. Ano, ano, můžeme to prohodit, není problém. Takže Michel Sapa. Já nemám nic proti protokolu, nicméně někdo začít musí. Děkuji. Děkuji vám všem. Jistě to nejsem poprvé, ale jsem rád, že jsem tady znovu mezi vámi. Já vím, že pro předsedu výboru je to skoro jako splněný sen. Nechodíme sem tak často. A váš předseda byl nějakou dobu přede mnou a pak je po mně ministrem financí. Nicméně, krátce k této otázce. ke které už se vyjádřili dva zpravodajové ve své vynikající zprávě. Skutečně je to otázka poměrně stará a týká se měnové a hospodářské unie. Máme pouze ten měnový pilíř, bylo to skutečně nutné, abychom měli Evropskou centrální banku, aby měla své pravomoci, aby byla také nezávislá a měla své kapacity. Aby prokázala svou efektivitu při správě peněz. Ale ten ekonomický a rozpočtový aspekt zůstal zatím tak trošku stranou. Takže teď tady máme jakýsi nevyvážený monument a jde zejména o tu nerovnováhu, která je zřetelná, když se něco pohybuje a k tomu dochází v průběhu krizí. Důsledky krize pro eurozónu jsme pocítili. Některé země se trošku odklonily. A teď to musíme všechno znovu trošku zblížit. Samozřejmě e, situace jsou odlišné. Některé prvky konvergence, zejména pokud je o konkurenceschopnost, investice, schopnost financování, to nám trošku chybí. A je to také prvek, který je naprosto nezbytný v dnešním kontextu. Pervánž správně říkala, že bez ohledu na to, jaké by byly výsledky referenda, bylo potřeba tuto otázku si položit. Ale já chci také říct, že nestačí jen položit si otázku, ale musíme na ně také odpovědět. Tím spíš, že už známe výsledek referenda a víme, že eurozóna se musí opět projevit, musí ukázat, že je silná a zodpovědná a dokáže se vypořádat s výzvami. Potřebujeme tady rozpočet eurozóny. A já jsem přesvědčený, že toto můžeme sdílet a o to víc jsme se snažili tak či onak realizovat rozpočet takovéto povahy. Já myslím, že se to dá takto říct. Máme Evropský mechanismus solidarity, což je jistá forma prostředků společenství. Potřebujeme solidaritu a tento mechanismus, přestože se určitým způsobem spravuje, by možná mohl být jakousi předzvěstí nového typu evropského rozpočtu. Uvidíme, jestli to bude podpora pro země, které potřebují investice a tak dále. Uvidíme, jestli to vůbec nějaké investice budou. K těm investicím už se kdo vyjadřoval, máme také Junckerův plán. Ale musíme také být schopni jednat na evropské úrovni a přes rozpočet. Možná potřebujeme nějaké kontracyklické kroky, anebo musíme povzbudit cyklus, který se rozbíhá příliš pomalu. Je to tedy skutečně nevyhnutelný nástroj a máme tady možná ty dvě otevřené otázky, na které zřejmě ještě nemáme odpověď, nicméně otázky si musíme klást. Takže potřebujeme rozpočet a musíme ho kontrolovat. Pokud budeme mít rozpočet, bude to znamenat, že Evropský parlament bude muset ten rozpočet projednat, přijímat ho. Nevím, jak bychom mohli mít nějaký takovýto rozpočet bez kontroly, bez nezbytné demokratické kontroly. A tato demokratická kontrola už může občanům v našich členských státech připadat vzdálená od reality, ale zatím kontrola nebyla. Já myslím, že nám chybělo něco velmi, velmi důležitého, takže pokud rozpočet bude, je třeba, aby ho byl někdo schopen také realizovat. To je stará známá věc, do toho se teď nebudu pouštět. Omlouvám se, Perván, že to takto musím říct – ale v tomto ohledu tak trošku váhám, jestli to má být na základě metody společenství nebo nějak jinak. Abychom měli případně nějaký prostor pro mezivládní zprávu. Nevím, do toho se teď nebudu pouštět. Bude to obtížné téma pro nadcházející měsíce, ale samozřejmě musíme mít co nejblíž našim občanům při realizaci evropských eh, politik. A pokud tedy rozpočet bude, tak musí mít zdroje. A otázka zdrojů je podle mě naprosto nevyhnutelná. Tyto zdroje se mohou uplatňovat na úrovni EU, ale musíme mít také zdroje, které jsou vymezené. Musíme vidět jaký typ zdrojů to může být. Těch řešení je celá řada. Vlastní zdroje nebo část zdrojů jednotlivých členských států. V každém případě je naprosto nutné, abychom ty zdroje měli, abychom ten rozpočet mohli realizovat. Já chci nechat prostory ostatním, takže na závěr chci vyjádřit ještě jednu věc. Pokud vůbec vstoupíme do této rozpravy institucionálním způsobem, tak se z té rozpravy nikdy nevymotáme. Nenajdeme eh, ty správné dveře. Takže pokud k tomu budeme přistupovat spíše z hlediska provozního, konkrétně z hlediska toho, jaké máme problémy, co je ten rozpočet, jak může reagovat na problémy, nakolik je akceschopný, jak rychle dokáže reagovat. Naši lidé potřebují něco konkrétního. Musíme je ujistit, že Evropa je efektivní při realizaci konkrétních politik. A samozřejmě se musíme věnovat i institucionálnímu aspektu. To všechno se v konečném důsledku musí tak trošku projevit i ve fungování institucí, ale já žádám od nás všech, abychom k tomu přistupovali co nejkonkrétněji. Jaké to budou investice, jaká bude úroveň podpory v nezaměstnanosti, jaké budou evropské kapacity pro realizaci nějaké vrstvy solidarity z hlediska nezaměstnanosti právě tak se potom dobereme eh, nějakého porozumění mezi našimi občany z hlediska toho, o co vůbec jde. Protože jinak se jako obvykle ztratíme v této rozpravě na evropské úrovni. A lidé to opět budou vnímat jako dnes, že nám nemohou věřit. Děkuji, Euklid Cakalotos. Mnohokrát děkuji, Roberto. Mnohokrát děkuji výborům parlamentu za práci, které se věnují. Je to zásadní otázka. A já chci uvést tři důvody, proč musíme opravdu vážně uvažovat o rozpočtu eurozóny. První je mezinárodní úloha eura. Já občas kritizuji prognózy komise a Evropské centrální banky, prognózy růstu. Růst na tom není moc dobře, projevují se různé aspekty, světová ekonomika, na tom není také dobře, možná, že to bude horší, nicméně tohle může říct třeba Bolívie nebo Finsko, ale ne Evropa. Evropa není malá uzavřená ekonomika. Evropa je velká ekonomika. Takže pokud se světové ekonomice nedaří dobře, jeden z důvodů je možná ten, že Evropa nepřispívá svým dílem. A v minulosti i budoucnosti budeme mít různé regiony na světě, které si povedou lépe či hůř. Třeba azijský region si povede hůře či lépe, Amerika a tak dále. Ale důležité pak je, aby jiná oblast tu mezeru zaplnila. Takže pokud má Evropa sehrát svou roli, tak nestačí, abychom měli přebytek, eh, ale musíme také nést odpovědnost za světovou poptávku. Tak, jak to nedělá malá otevřená ekonomika. A dále e, to souvisí s automatickou rolí rozpočtu eurozóny. Pokud je v Texasu recese, pak se přesunou zdroje z federálního rozpočtu do Texasu formou dotací a Texasané platí méně na daních. Ale to není všechno. Pokud se z federálního rozpočtu financují takovéto navýšené prostředky na základě půjček a tím, že je víc dluhopisů, pak v podstatě Texas, Sanum tyto věci vynahrazují všichni američané, protože ty dluhopisy se vyplácejí bez ohledu na to, jestli jste z Massachusetts nebo Virginie nebo Kalifornie. Takže to má dvojí účinek. Za prvé, ekonomové tomu říkají stabilizační účinek, země, v nějaké zemi je asymetrický otřes, eh, nastane recese a tam jdou zdroje. A pak je ten vyrovnávací efekt. Máme jakousi solidaritu z hlediska plateb. A samozřejmě jde o to, že chvíli bude mít recesi Texas, pak dejme tomu Massachusetts. A my chceme Evropu vybudovat podobně, protože někde bude krize v Řecku, pak v Německu, pak třeba ve Finsku nebo v Portugalsku. A třetí důvod proč potřebujeme evropský rozpočet, je eh, fiskální politika, rozhodování vlastně fiskální politiky. Tady jde o úlohu eura ve světové ekonomice, ale souvisí to také s tím, abychom měli správný objem poptávky na evropské úrovni. Je tady celá řada vnějších aspektů. Nejdůležitější z nich je ten, že Francie by možná chtěla expanzi, ta expanze prospěje Německu nebo Portugalsku a Portugalsko a Německo by možná chtěli expanzi, ale prospěch se pak projeví v podobě dovozu z těch jiných zemí. Takže řešení je celkem zjevné. Expanzi budeme provádět společně a využijeme ty externí aspekty, které máme. A mně alespoň připadá celkem zřejmé, že máme neexpanzní fiskální politiku kterou neuplatňujeme, třeba na nezaměstnanost, protože zatím nedokážeme internalizovat tyto externality. Pokud nebudeme mít takovéto mechanizmy, co budeme mít? Pokud nejsme monetární unie v takovém smyslu jako Kanada, jako Německo, ve vztahu ke spolkovým zemím, jako je třeba Austrálie, máme monetární politiku, která nedokáže vyřešit asymetrické otřesy není jasné, jestli vůbec dokáže ošetřit symetrické otřesy, dokud nevyřešíme otázku dluhu, protože monetární politika se nám téměř rozpadla. Evropská centrální banka může snižovat úroky, ale to nemusí mít dopad na Španělsko nebo Portugalsko nebo Řecko. Ale řekněme, že máme monetární politiku, nemáme devalvační politiku, protože nejsme monetární unie, a nemáme fiskální politiku, když máme fiskální prostor. Takže co nám zbývá? Mzdy mzdy se stávají jediným absorpčním prostředkem pro šok v evropské ekonomice. A já vás prosím, abyste se skutečně vážně zamysleli. I bez ohledu na euroskepticismus. Může Evropa pokračovat dál, když jediným prostředkem pro absorpci šoků budou mzdy? A Michel má naprostou pravdu. Potřebujeme dvě věci. Potřebujeme měnovou unii, která nespoléhá pouze na to, že otřesy absorbují mzdy, ale potřebujeme také měnovou unii, která má ekonomické nástroje, které nastoupí místo devalvace, jako je třeba fiskální politika, ale budou pod demokratickou kontrolou. Takže pokud chceme opravdu bojovat proti euroskepticismu v dnech, měsících a letech po Brexitu, potřebujeme právě tohle. Potřebujeme Evropu, která dokáže reagovat na potřeby lidí, kde mají lidé pocit, že mzdy nejsou jediným absorpčním prostředkem, že nejsou flexibilní jenom směrem dolů, ale mohou být flexibilní i směrem nahoru. A tyto politiky musí spadat pod demokratickou zodpovědnost. Já si myslím, že tak se vyhneme euroskepticismu a pro Evropané potřebují Evropský parlament, který dá lidem dostatečné nástroje, aby se dalo říct, že máme celoevropské instituce a tyto instituce jsou dobré, až jsou demokraticky odpovědné. Děkuji. Pier Carlo Paduan. Děkuji a děkuji také za pozvání na tuto významnou akci. Já bych chtěl říct, že si skutečně cením této zprávy, také proto, že je to vlastně příležitost hovořit o mechanismu zprávy eurozóny. A ten potřebujeme posílit mimo jiné v důsledku událostí, které přinesly velkou nejistotu v globálním evropském prostředí. Já do značné míry s tou zprávou souhlasím. Rešel, prošel bych rychle principy, které mi připadají užitečné, když zvažujeme, jak může eurozóna zlepšit ekonomickou zprávu. Především samozřejmě, pokud mluvíme o politice eurozóny, musíme najít správnou rovnováhu mezi národní a evropskou politikou. Někdy máme dojem, že jsme sice členy Unie, což je takový těsný systém, jediný možný mechanismus přizpůsobení, a Euclid o tom právě mluvil, jsou mechanismy národní. To znamená, že nám chybí nástroje na evropské úrovni bez ohledu na oblast politiky. A dokázal bych uvést řadu příkladů, kdy tomu tak je. Za druhé, a to bezprostředně vyplývá z té předchozí věci, pokud chceme postoupit kupředu v měnové unii, můžeme si zvolit dvojí cestu. A možná, že by měla být paralelní a interaktivní. Jde o e, sdílení rizika a omezování rizika. Mluvili jsme o tom v souvislosti s bankovní unii. Já si myslím, že tento obecný princip by se měl uplatňovat i na ostatní oblasti, třeba zaměstnanost, politiky na trhu práce. A já se to za chvíli pokusím ještě vyjasnit. Třetí bod Musíme přehodnotit politické motivace na základě těchto dvou principů. Například já jsem rozhodně proto, abychom měli strukturální reformy, které by nám pomohly řešit eh, dlouhodobé problémy s nízkým růstem a zaměstnaností, když strukturální reformy jsou samozřejmě jenom součástí řešení. Ale otázku, kterou bychom si měli položit a kterou bychom si rozhodně měli položit jako tvůrci politiky, je to, jaké máme pro tvorbu politiky to máme motivaci, abychom zaváděli strukturální reformy. A tady opět, když budeme vytvářet politické nástroje, měli bychom tento aspekt brát víc vážně. Já vždycky říkám, že otázka flexibility nespočívá v tom, jak by vláda mohla méně dodržovat pravidla, ale potřebujeme motivaci k tomu, aby se zaváděly strukturální reformy, které jsou nedílnou součástí ekonomické politiky. Ta strukturální stránka nebo ta stránka dlouhodobé eh, nabídky je jenom jedna věc, ale potřebujeme něco i na straně poptávky. A tady do toho vstupuje otázka makroekonomického přizpůsobení a symetrie. V ideálním případě potřebujeme evropskou makro, makroekonomickou politiku, fiskální postoj, co nejvíce zaměřený na růst. Teď to tak není, protože máme obchodní přebytek. A v součas, současně jde o to, jak přerozdělit ty fiskální věci v jednotlivých zemích eurozóny. A pokud se to udělá správně, pak interakce mezi strukturálními reformami a makroekonomickou politikou zajistí lepší výsledek. Z tohoto pohledu mi dovolte ještě, abych 30 vteřin věnoval návrhu, který italská vláda předložila, není to návrh nový. Je to tak, nástroj ekonomické politiky a jde o e, podporu nezaměstnanosti. Proč? Jeden z těch důvodů jednoznačně uvedl Euclid. Pokud máme měnovou unii, nemáme odpovídající nástroj fiskální politiky k řešení otřesů. Zbývají nám tedy jenom trhy práce. Ty samozřejmě mohou upravit mzdy nebo úroveň nezaměstnanosti, ty věci jsou spolu propojené. Takže pokud chceme měnovou unii, která je nakloněná růstu a zaměstnanosti, potřebujeme nějaké nástroje, které alespoň trošku zmírní nějaký ten tlak, pokud země utrpí asymetrický otřes. A další důvod, proč bychom měli zvážit přehodnocení měnových nebo fiskální politik měnové unii, to také souvisí se zaměstnaností a toto opatření by mělo řešit cyklickou nezaměstnanost. Také proto, abychom se vyhnuli tomu, že cyklická nezaměstnanost potrvá dlouho a povede k menšímu zbližování. Je proto řada důvodů, proč je vhodné, abychom diskutovali o změnách měnové unie, abychom více věnovali pozornost zaměstnanosti a trhům práce. Zejména pokud to souvisí s tím, jak funguje makroekonomika této unie. A poslední věc, abych navázal na další bod z této zprávy, se kterým rozhodně souhlasím, pokud budeme mít takovýto nástroj. Tento nástroj by snad efektivně řešil asymetrické otřesy, ale ještě musíme řešit i otřesy symetrické, které postihují celou eh, tu Unii. A tady si myslím, že ty návrhy z hlediska investic nebo podpory investic, včetně mobilizace dostupných zdrojů, jsou opravdu vhodné. A úplně poslední věc, investice je v podstatě kombinace několika faktorů. Investice máme, pokud očekáváme, že něco poroste do budoucna, investuje se také, pokud očekáváme, že to bude ziskové a investice děláme, pokud překážky investic, které souvisejí se strukturálními problémy, co nejvíc odstraňujeme, investice děláme, pokud máme důvěru v budoucnost. A to znamená také důvěru v politický systém budoucnosti a v institucionální systém budoucnosti. A zdá se, že tady ztrácíme v současné době. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Pierre Grameň. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Já bych začal tím, že bych, eh, že vám poblahopřeji k této iniciativě. Jsem rád, že jsem opět zde, že se setkávám s celou řadou europoslanců, které jsem zde potkal v loňském roce, kdy jsem měl na starosti rozpočtová vyjednávání. Musím říct, že tehdy ta atmosféra byla velice konstruktivní. Na úvod chci říct, že dějiny Evropy jsou dějiny pokroku. A pokud jste si vyslechli tady kolegu Sapena, víte, že v rámci monetární hospodářské unie jsme tak eh, trošku dávali vůz před koně, abych tak řekl. Chtěli jsme jednotnou měnu, ale dělali jsme ji bez doprovodných hospodářských politik. A teď nás dějiny tak trochu dohnaly a předehnaly v podobě finanční hospodářské krize a teď to musíme my všechno dohnat. O to se také za posledních několik let snažíme. Vidíme posilování toho stabilizačního růstového paktu a v oblasti hospodářské a monetární unie je před námi taková velká skládačka, kde chybí spousta dílků, a my se teď snažíme ty mezery nějak vyplnit. Jak? Vezměme si příklad Roberta Schumana. On řekl, že Evropu nelze postavit za den. No, já bych řekl, že ji nelze postavit jaksi najednou, celou naraz. Ptáme-li se, potřebujeme-li evropský rozpočet s vlastními prostředky a maximální solidaritou, já bych řekl, že to je ten dlouhodobý cíl, který si můžeme stanovit. pakliže si to vytyčíme jako začáteční bod, hrozí nám, myslím, že se cestou někde zapomeneme. Myslím si, že bychom si měli vybírat realistické možnosti, jak se posouvat vpřed a solidaritu budovat krok za krokem. Nesmíme podceňovat obtíže, jakým Evropa dnes čelí. A to nejenom kvůli výsledku britského referenda, ale myslím obecněji. Chceme více solidarity v Evropě? Pokud ano, jsme schopni mobilizovat těch dnes už jenom 27 členských států kolem nějakých společných kroků? Já musím říct, že k tomu mám celou řadu otázníků. Eh, eurozóna má 19 členů a právě mezi nimi panuje ta nejvyšší úroveň solidarity. Řeknete si, fajn, na té frontě můžeme pokračovat dál, ale co musíme udělat? V první řadě musíme překonat ta podezření a ty obavy, které mezi těmi členy panují. A jaká je ta největší obava? Ta, že tato solidarita, která je jednoznačně dobrá, změní celou věc na nějakou evropskou transferovou zónu, kde se peníze přelévají z jedné strany na druhou a země, které dělají vše dobře a řídí se všemi pravidly stabilizačního růstového paktu, no, třeba budou připraveny vykázat určitý díl solidarity, ale každopádně ty země, které budou slabší a nebudou plnit eh, předpisy stabilizačního růstového paktu, eh, budou muset věci dohánět. A mezi oběma pozicemi je potřeba najít nějakou střední cestu. Pan eh, Padovan mluvil o něčem, co je podle mě velice důležité. Tedy, že potřebujeme jakousi paralelní cestu, tedy na jedné straně redukci rizik, ale ruku v ruce to musí se sdílením rizik na straně druhé. Pakliže nedosáhneme toho nějakým progresivním postupem, krok za krokem, obávám se, že budeme do budoucna čelit velkým obtížím. Samozřejmě každý máme národní odpovědnost za strukturální reformy, které jsou momentálně zapotřebí. A tím, jak eh, pakt růstu a stability se odvíjí v členských státech, myslím si, že solidarity zažíváme eh, více. V tom dokumentu se objevil zajímavý podnět, tedy ehm, fond pro špatné časy. Já si dovedu představit nějaký takovýto solidární fond pro případ cyklických nebo dokonce anticyklických šoků, který by byl jaksi dočasné povahy a představoval by dočasnou pomoc. Ono, jakékoliv definitivní řešení by bylo velice složité. E, to je bude z mé strany vše. Já vám děkuji zatím za pozornost. Děkuji vám. Edvard Šikluna. Děkuji vám za pozvání. Eh, když jsem tady seděl jako europoslanec a ptali se mě, eh, kde jsem předtím působil, řekl jsem na univerzitě, tak si každý myslel, aha, věž ze, slomovi, ze slonoviny, absolutní etika, no tady to bude úplně jiné. No a teď jsem eh, v radě ministrů, ptají se mě, kde jsem byl předtím, eh, říkám v Evropském parlamentu a říká se mi to samé. Aha, tam jste si mohl vymýšlet jako každý správný idealista, tady musíte být praktičtější a tak dále a tak dále. Takže eh, v tom světle bylo velice zajímavé podívat se na zprávu kolegu Pervánš a Reimera a podívat se na tu lišící se perspektivu, alespoň jak to vnímám já ve světle svých zkušeností. Je to skutečně otázka perspektivy. My se shodneme na tom, kam se chceme ubírat. Je to jako e, dobré manželství, tady takový ten idealismus v lásce a sdílení všeho a tak dále. To je všechno hrozně hezké, ale musíme se ptát, jak se tam dostaneme. Zda tím, že půjdeme hlavou proti zdi, nebo jak se říká v anglofonních zemích, že to bude takzvaná svatba s brokovnicí. Protože idealisté velice často, aby se tak řeklo, padnou na obličej. Máme pakt růstu a stability, různé kompakty, evropský semestr, posilování bankovní unie. To jsou všechno mechanismy, které řeší otázky udržitelnosti a politické koordinace. Ovšem, je jim potřeba dát prostor, aby začaly fungovat. Je potřeba je nechat dozrát, růst, nechat je fungovat zkrátka, než si začneme vymýšlet další a další nástroje stejného kalibru. Brexit nám jasně ukázal, že Unii nemůžeme brát za něco, co je zkrátka dané, jako to mají v USA. Na to se dá reagovat, no to je přesně ono, nám chybí ty další instituce, které by zajistily tu plnou integraci, ale opět, jak rychle si myslíme, že jich můžeme zkoušet dosáhnout? Protože ku podivu, a je to tak trochu ironické, lidé vlastně zatím vůbec neviděli, jaké plody ten stávající institucionální rámec může přinést, pakliže bude fungovat tak, jak má. Vezměte si eh, tak, eh, ten, ten nechvalně známý tupek a sixpack. Když jsme to tady tehdy sepisovali, já jsem do záznamu řekl, že všechny ty odstrašující prostředky a pokuty jsou drakonické, protože se budou vždy vztahovat pouze na zemi, která má už tak vážné problémy, ta se s nimi nikdy ne, nesrovná a tím pádem ta země bude dál trestána velkými pokutami. A tehdy se mi říkalo, no jo, ale my nechceme, aby se to, co se dělo ve Francii a v Německu v minulosti, kdy porušovali pravidla a nic se nedělo, chceme zajistit, aby se to neopakovalo zkrátka, takže musíme ukázat, že to myslíme vážně a tentokrát ta pokuta bude tak velká, že si žádná země nikdy nedovolí dospět až do toho bodu. No a podívejte, dnes máme dvě země, eh, které komise obvinuje z porušení pravidel, Eh, ty země to neakceptují, to obvinění, ale opět eh, my jsme o tom diskutovali v radě a zítra o tom budeme mluvit na Ecofinu. Ono to není tak úplně jednoduché. Je to otázka flexibility, eh, mezery ve výstupech a jak je změřit. Ono to je skutečně velice vachrlaté. Každý navrhuje nové indikátory, místo deficitních pravidel, zda to mají být eh, výdajová pravidla nebo co jiného. No a jsme tam, kde jsme. Máme spoustu otázek, ale ty balíčky, ty, ty tupeky a sixpeky se zatím tehdy, když se aplikovat mají, neaplikují. A e, to samé můžeme říci o tom čerstvém nátěru bankovní unie, ať už to bude bail-in nebo bailout. Říká se bailout, no to už nikdy. Žádná vláda si to už nikdy nedovolí. No, ale zeptejte se tady Piera, ono to tak jednoduché není. E, to, co jsme si mysleli, tedy, že jedno řešení bude platné pro všechny, bohužel nefunguje. A vůbec to není tak jednoduché, jak se zdá. Ta pravidla nelze aplikovat zaslepeně, protože tím můžete vytvořit ještě hlubší krizi, než tu, kterou se těmi opatřeními snažíte zachránit. Takže opakuji, nechme ty instituce fungovat. Pojďme je nechat vyrůst. Pojďme se podívat na to, co vlastně ty instituce přinášejí. Takže já, když slyším konvergenci a implementaci týkající se daňových opatření, sociálního zajištění, platu a tak dále, to všechno je jediný způsob, jak si nějaká země může zachovat svou konkurenceschopnost. A my se chceme rozběhnout tedy ještě rychleji při vší e, tím směrem, na kterém se všichni shodneme, ano, ale ono jde o to, že nesmíme utíkat tak rychle. Protože občané v EU zatím ještě neviděli, co to vlastně chceme přivést. A že by to nějak přirozeně fungovalo a přirozeně se vyvíjelo do těch dalších fází. A tak dále, a tak dále. Takže já chci říct, že samozřejmě tady nejsem euroskeptik, to jednoznačně ne. Jednoznačně souhlasím s tím, že ta dokončená unie je dokončená unie s jednou pokladnou a tak dále, ale jde o to, abychom nejprve počkali, co, ty, co ta opatření, která zavádíme, vlastně přinášejí v praxi. Děkuji vám. A e, teď dávám slovo panu Dijsselblumovi, kterému děkuji, že se k nám přidal. Děkuji, Roberto. Vážení europoslanci a europoslankyně, děkuji vám za pozvání a za možnost s vámi zde diskutovat otázku rozpočtové kapacity pro eurozónu. Rád bych poděkoval e, oběma spoluspravodajům za tuto zprávu. Já jsem s nimi hovořil před pár týdny, nebo už to bylo před měsícem. Myslím si, že to je zpráva velice důležitá, protože navazuje na a staví na tom, co bylo ve zprávě pěti předsedů, a bude potřeba dál pracovat. My jsme na, ve zprávě pěti předsedů řekli, že si myslíme, že do konce tohoto roku by měla vzniknout expertní skupina, která na tu zprávu naváže. Techničtější prací, techničnější stránkou té druhé fáze zprávy pěti předsedů a vy jste se do toho pustili a na té práci už jste začali pracovat, což eh, vítáme. Fiskální kapacita je něco, čeho se chytají mnozí, ať už ve veřejné nebo politické debatě, eh, na téma monetární a hospodářské unie. Ale eh, každý k tomu přistupuje z různých důvodů. Některé ty důvody jsou pak vyčteny ve vaší zprávě. Já jsem se od Jana Timbercha, eh, nizozemského nositele Nobelovy ceny, eh, poučil o tom, že když máte mnoho cílů a chcete je všechny řešit jedním nástrojem, eh, můžete se dostat do velkých obtíží. Takže jedna otázka, na kterou se musíme více zaměřit, je, zda od toho jednoho nástroje nečekáme až příliš mnoho. Protože ono bude docházet k jakési soutěži mezi těmi nástroji, které máme, chceme-li dosáhnout tolika cílů v tolika různých oblastech. Druhá věc, kterou chci říct, je, na co to využijeme. Ta zpráva označuje v podstatě tři hlavní oblasti. Za prvé, pobídka v oblasti strukturálních reform, což má také velkou pozornost ve zprávě pěti předsedů, ale v tom smyslu, v jakém jsme o tom přemýšleli my, je to pořadí obrácené. My jsme řekli, že je potřeba provést více strukturální práce a znovu nastartovat hospodářskou konvergenci v rámci monetární unie. A na základě té konvergence, což je v podstatě opak divergence, kterou zažíváme v rámci krize, pak lze podniknout další kroky v rámci politické konvergence. A to tedy další kroky co do dokončování monetární unie. V zásadě, pokud jsem to pochopil správně, ta zpráva říká, a to je taková výzva, že to máme otočit. Chceme-li konvergenci, potřebujeme tyto nástroje, které, je, které ji spustí. Já podívám-li se na to, kde teď jsme hospodářsky a politicky vzato, je to poměrně zajímavý přístup. Možné fungování toho, tohoto nástroje by bylo jakési řešení eh, proticyklických šoků. Eh, ono těch asymetrických šoků v eurozóně bylo velice málo. Eh, biznisové cykly jsou až překvapivě symetrické a eh, ty fluktuace v posledních letech jsou způsobeny velkou asymetričností v konkrétních oblastech, zejména na národní úrovni. Ale finanční cykly jsou daleko více diverzifikované. No a s přihlednutím k tomu nejlepší způsob, jak zlepšit naši kapacitu pro absorpci rizik, což je to nejdůležitější téma, je dokončit unii bankovní a unii kapitálových trhů. Já toto říkám opakovaně a budu to říkat i dál. Tedy chceme-li zlepšit adsorpci šoku, kapacitu pro absorpci v šoku hospodářství v EU, potřebujeme mechanismy, které umožní soukromému sektoru získat si tuto funkci absorpce rizik. A právě proto bankovní unie a unie kapitálových trhů se soustředí na eh, jednotný trh. Za třetí, eh, riziko asymetrických šoků vyžaduje, aby naše národní rozpočty měly jakousi nárazníkovou kapacitu. A samozřejmě po krizi je každý generál, aby se tak řeklo, ale v dlouhodobém horizontu musíme zajistit, že na národních úrovních, kde eh, ty rozpočty jsou o tolik větší než na úrovni evropské, budeme mít dostatečnou eh, nárazníkovou kapacitu. Což je dlouhodobý cíl pro nás, pro všechny. Co se týče řešení symetrických šoků a fiskální kapacity, já si myslím, že tady budeme potřebovat dodatečné nástroje. Samozřejmě otázka je, odkud ty nástroje budou pocházet. Eh, můžeme odkazovat na ESM, eh, který tento nástroj může financovat, ale ESM je věřitel, je to půjčovatel, který nemá vlastní prostředky, nemá vlastní daně. Takže v tomto ohledu nelze říct, že, e, že z ESM se má stát jakýsi Evropský monetární fond, Evropský měnový fond. To neznamená, že vyřešíte tu otázku, odkud ty peníze ve finále budou. A opět i zde si myslím, že budeme potřebovat další debatu. Co by ten nástroj dělal a jak bude financován zde, to budeme muset eh, dále probírat. Myslím si, že dnešek proto je dobrou příležitostí. No a nakonec ten politický rozměr. Pokud vím, dnes dopoledne proběhla debata nebo sympózium, nebo co já vím, které pořádalo slovenské předsednictví na téma nezaměstnanosti a konkrétně evropského systému pro nezaměstnanost, což je velice zajímavá myšlenka. Ale když o tom přemýšlím politicky, tak nevím, jak to vypadá u vás, ale u nás to vypadá tak, že systém sociálního pojištění a systém důchodový jsou oba definovány historicky kulturně, protože to jsou systémy, které rostou za celé generace. Systém dávek v nezaměstnanosti u nás ehm, je v podstatě ve vlastnictví sociálních partnerů, takže skutečně to je tradiční kulturní záležitost. Takže politicky a hospodářsky je to třeba poměrně zajímavá myšlenka, ale musíme si uvědomit, co by to znamenalo politicky v jednotlivých státech. A ve stávajícím prostředí si myslím, že by to byla opět poměrně výrazná výzva. Jednu věc vím jistě. Eh, je zde jedno téma, jenom abych dokázal to, co říkám. Je zde jedno téma, které je pro nizozemce jako červený hadr. Eh, eh, když Evropa začne se nějak angažovat v penzijním systému, tak u nás každý řekne ne, penzijní systém je náš, to je naše identita, naše identita sociálního zabezpečení. A to je ten velký krok, je to obrovský krok posunout se směrem za nějakým evropským mechanismem pro nezaměstnanost. To bude do budoucna jistě velice zajímavé téma, ale myslím si, že nejprve potřebujeme více hospodářské a institucionální konvergence, než ty kroky budeme moci vůbec podniknout. Ale pojďme na tom pracovat, pojďme se o tom bavit, pojďme zajistit, že se začneme hospodářsky opět zbližovat, tak jak Evropa bývala Eh, tím strojem na konvergenci a teprve potom se pojďme zabývat politickou integrací. Děkuji vám, Petr Kažimír. Děkuji vám mnohokrát za slovo. Eh, nejprve mi dovolte, abych se omluvil za spoždění. A za druhé mi dovolte vám, Roberto, poděkovat za pozvání. Já jsem tady jako ministr financí, nikoli jako ministr eh, jako předseda Ekofinu, prosím pěkně, ano. Začnu tím, že si myslím, že Evropská unie a eurozóna si musí začít upřímně říkat, jak chce, aby vypadala budoucnost eurozóny a jak budou vypadat ty makroekonomické stabilizátory, což je důležitý prvek této diskuse. Je to nevyhnutelná součást diskuse o budoucnosti. Všichni víme, že v těchto otázkách potřebujeme schodu mezi členskými státy. A není, myslím, pochyb o tom, že to vůbec nebude jednoduché. Nejsem naivní, nepředpokládám, že hned v příštích měsících dosáhneme nějakého významného průlomu, ale je dobré být připraven spíš než pak narychlo chystat nějaká uspěchaná nepromyšlená řešení. Všichni víme, jak to v Evropě vypadá. Všichni jsme si uvědomili, že fiskální kapacita je téma na střednědobou Ehm, trať, aby se tak řeklo. Ale eh, to, čemu dnes říkáme střednědobá ambice, dnes eh, může být zítra už dlouhodobo, dlouhodobým cílem. A časem se to může změnit na něco, co si zaškatulkujeme do kolonky nikdy. No a třeba eh, za pár let se sejdeme kolem nějakého takovéhoto stolu a e, budeme tady ve zcela jiném složení. Což je takový, řekněme, méně optimistický výhled na toto téma za potřebou vytvářet nástroje, které budou řešit symetrické a asymetrické šoky, je jasné rácio. Vidíme, že fiskální kapacita je zásadní prvek pro stabilní eurozónu. Hovoříme-li o eurozóně, tak je potřeba zmínit, že stabilita v eurozóně je zásadní pro stabilitu v Evropské unii jako v celku. A je to velice důležité pro celý evropský projekt. No a výsledkem toho je, že fiskální stabilizátory jsou vlastně přímo nebo nepřímo důležité pro celou Evropu, alespoň podle mého názoru. Zejména po britském referendu je velice důležité, aby zbylých 27 členských států drželo pohromadě. Musím zdůraznit, že je nešťastné, že návrhy eh, společných fiskálních mechanismů eh, byly tak nějak nešťastně propojeny s nedostatkem fiskální disciplíny a pomalým postupem reform. Souhlasím také s tím, že fiskální kapacita může být úspěšná pouze pakliže bude existovat solidarita. A solidarita musí být propojena s odpovědností, to znamená, musíme mít jasná pravidla, abychom se vyhnuli morálnímu riziku a permanentním transferům. A jakékoliv takovéto nástroje musí být automatické, bez jakékoliv potřeby provádět rozhodnutí na vlastní pěst. My jsme otevřeni všem možným nástrojům, jak eh, zmínili ostatní kolegové, Je to eh, například eh, v návaznosti na eh, iniciativu Piera Carlo Padoána v Miláně nebo pak v Bratislavě. Já bych pouze rád navázal na Jerojona, že nejde o to nahradit národní systémy a vytvořit jeden centralizovaný systém někde v Bruselu. My chceme systém, který by doplňoval systémy národní. Takže nechceme náhradu, ale chceme jakési navýšení, jako, jako, jakýsi příhoz, řekněme, k těm národním systémům na evropské úrovni. Ale to už je vyloženě eh, akademická debata v tuto chvíli. A je to vlastně na think tancích, aby o tom přemýšleli, eh, jak ta inteligentní integrace do budoucna bude vypadat. Musím uznat, že eh, současná situace je velice složitá a toto je, myslím, velice diplomatický přístup. Podle mě by ten proces měl začít tím, že se shodneme obecně to o tom, zda potřebujeme fiskální kapacitu jako takovou. A poté se můžeme bavit o konkrétních nástrojích, jak to celé financovat a jaký právní rámec by to mělo mít. Takže zde v parlamentu se musíme bavit především o tom právním rámci. Děkuji. Merci. Alors nous allons passer maintenant... Eh, děkuji vám. A nyní přistoupíme k dotazům, eh, které položí stínoví zpravodajové. Bohužel čas nás tlačí, jsme pozadu a proto se budu Eh, držet přísně těch dvou minut, které máme jako limit, protože jinak to do devíti nestihneme. Jménem EPP Zikmir Morešan, prosím. Děkuji, mluvíme o fiskální kapacitě eurozóny. Samozřejmě v tom případě mě jako první napadne, proč to potřebujeme, k čemu to potřebujeme a jak to může vylepšit situaci v reálné ekonomice. A já to vidím tak, že aby fiskální kapacita dávala smysl, Měla by také řešit základní příčiny krizí z posledních let, to znamená příliš velký dluh, nízká konkurenceschopnost a zranitelnost bankovního systému. I Rowan Dilsenblum o tom také mluvil. Za prvé, konkurenceschopnost. Ptám se sám sebe, jak by mohla fiskální kapacita přispět k vylepšení konkurenceschopnosti členských států? Aby to vedlo ke strukturálním reformám, které potřebují všechny členské státy. A to je velice dobře popsáno také v doporučeních pro jednotlivé země. Takže otázka zní, které strukturální reformy potřebují vaše země a kde máte pocit, že finanční pobytky z hlediska fiskální kapacity by pomohly. A také otázka na pana Sapána, proč je pro Francii tak obtížné realizovat strukturální reformy. A za druhé, k vazbě na dluh, Pane ministře Padovane, vy jste říkal, že potřebujeme větší fiskální flexibilitu, abychom dokázali realizovat strukturální reformy. Mně tam chybí ta vazba. Spousta ze strukturálních reform nestojí nic a proto nezdůvodňují vyšší deficit. Můžete nám tu vazbu vysvětlit? Mně to jasné není. A pak otázka na všechny ministry. Mluvili jsme o tom, na co bychom ty peníze měli dávat, ale nemluvili jsme o tom, odkud by ty peníze měly přijít a kolik by jich mělo být. Takže otázka zní, jaké zdroje financování předvídáte pro tu fiskální kapacitu a zejména pokud jste čistými přispěvateli, to je například ministr Krameňa a Dieselblum, kolik by vaše země přispěly a jak byste vysvětlili nezaměstnaným občanům ve Francii, v Lucembursku, v Nizozemsku, ve všech členských státech, že musí dávat peníze na nezaměstnané občany v jiných zemích v době krize, protože, jak už také bylo hodně řečeno, říkal to i pan Dyseblom, i krize v eurozóně je asymetrická. To znamená, že nás to postihne všechny, ale liší se míra. A do toho vstupuje zranitelnost našich členských států. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo pan uh, Rejcekr. Děkuji. Já bych eh, na úvod eh, zmínil ten princip, na který odkazoval pan Disseblum. To znamená, že potřebujeme co nejvíc nástrojů, abychom vyřešili stejný počet problémů. A mně připadá, že kolegové, kteří si myslí, že jde spíš o dlouhodobé řešení u té fiskální kapacity eurozóny, já myslím, že oni podceňují to, že jeden z důvodů, proč máme takové problémy s fiskálními pravidly, je to, jak vypadá Maastrichtská smlouva a všechno, co následovalo, zvlášť v poslední době. Protože to nezohledňovalo nulovou dolní hranici. A já si proto myslím, že budeme muset přizpůsobit tak trošku ty nástroje, které máme, a to způsobem, který už nedokážeme vysvětlit v eh, široké veřejnosti. A já myslím, že máte stejný problém jako my, jako ministři financí. A proto se ptám, jestli máte pocit, že když vytvoříme nějakou přiměřenou fiskální kapacitu, pomůže nám to zjednodušit pravidla, abychom zajistili, že do budoucna budeme schopni lépe veřejnosti vysvětlit, co vlastně děláme. To je moje první otázka. A druhá otázka se týká praktických politik, abychom to všechno nastartovali. To znamená pravidla a volné úvahy. Změnili jsme systémy převody, daní, evropský systém podpory nezaměstnanosti, něco jako EMS a takové věci, které si si dokážeme představit, a také rozpočet eurozóny. A teď ten druhý a třetí bod na seznamu vyžaduje větší volnost, větší zprávu, větší změnu smlouvy. Takže já se ptám, s kterou z těchto oblastí bychom měli začít. Asi jich potřebujeme víc, ale kde bychom měli začít? A třetí otázka se týká toho strachu z Unie transferů. Samozřejmě Unie transferů, pokud je vymezená dobře, je jakási pojistka. Ale pak je ještě o další věc a to jsou veřejné statky. A já se ptám, jestli si myslíte, že budeme mít, že bychom měli mít eh, řešení pro nějaké konkrétní veřejné statky eurozóny? To je vše. Pan Kulbe? Eh, děkuji, zde bylo řečeno mnoho argumentů ale já bych chtěl zdůraznit jednu věc a to, že modely můžeme popisovat velmi hezky, ale co je rozhodující, je, jaká čísla jsou v těchto modelech, protože tady se často hovořilo o tom, že potřebujeme solidaritu. Bylo též řečeno, že nechceme žádnou unii transferů. Ale e, samozřejmě, co z toho vzejde? já bych vás chtěl pozvudit, Prosím, eh, řekněte to v číslech. Jakou kapacitu by tento rozpočet měl mít? Eh, já jsem si eh, přečetl, že se jedná o 1 až 7 HDP. To je věc, kterou bychom měli přepočítat, protože pokud máme rozpočet Evropské když máme rozpočet 155 mili- 145 milionů, tak eh, já se ptám, od kde se to vezme? Od daňových poplatníků? Eh, na základě jakého rozdělovacího klíče? Z jakých zemí? Kdo tedy se rozhodne eh, pro jaké projekty? Protože zde v Evropě máme vynikající osoby, které ve všech členských státech, hovoří se tedy o eurozóně, tyto osoby se tedy mohou rozhodnout, co je kde potřeba. Podle Eh, mého názoru je tato otázka nejasná a musí se to vyjasnit předtím, než vystavíme nějaký piankošek a předtím, než budeme mít eh, nějakou legislativu pro rozpočet. Eh, musíme občanům tuto otázku vysvětlit ještě předtím, protože jinak tady budou nesplněné naděje a to by bylo tragické. A nyní to se týká Brexitu, ale bylo by ještě horší, kdyby občané se dostali do uh, situace, kdyby uh, eh, s tímto dokumentem byla nějaká čísla a finance, které by se nesplnily. Takže uh, týká se to také Maastrichtské smlouvy. Uh, musí být uh, tedy jasné, že musí mít, uh, musíme mít jasný uh, text a potom teprve můžeme hovořit o tom, jestli tento rozpočet je dobrý nebo ne. Děkuji. Eh, pan Pirko. Eh, paní Pirko. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä. Určitě se všichni shodneme na tom, že eurozóna teď nepředstavuje optimální měnovou unii. A zřejmě se také shodneme na tom, že eurozóna se ocitla na křižovatce. Buď se ještě více integrujeme směrem k politické unii, A nebo budeme třeba potřebovat větší tržní disciplínu. Ve Finsku máme nesmírně kritický přístup k další integraci a k fiskální unii. Není nám jasné, jestli to všechno potřebujeme. Navyšujeme solidaritu a to má značné právní a politické důsledky a mohlo by dojít k oslabení tržní disciplíny. A moje první otázka je pro řeckého ministra financí pana Cakalotose. Domníváte se, že eurozóna a společná fiskální kapacita by mohla být řešením pro problémy? V současné době ty transfery nevedou ke kýženým výsledkům. A řekové to pocítili nesmírně konkrétně. A nakolik realistické podle vás je, že se jiné členské státy vzdají celé řady rozhodovacích pravomocí o rozpočtu jako suverénní státy. A pak mám další otázku na předsedu euroskupiny, pana Dijsselbloma. Zvažujete nějaké alternativy pro tuto politickou integraci, což by mohlo odlehčit eurozóně z operativního hlediska, to znamená, že některý členský stát by třeba mohl odejít z eurozóny, aniž by musel vystoupit i z Evropské unie, kdyby si to přál. Děkuji, eh, milá kolegyně. A nyní dávám slovo stínovému zpravodaji z ALDE, eh, z výboru pro rozpočet, a to jsem já. Eh, páni ministři, eh, Zdá se, že vaše příspěvky se zbíhají v jednom bodě, ale zároveň jsou jiné otázky, které eh, se navzájem liší, pokud je ohled na věc. Když jsme začali s, eurom, s eurem, tak jsme hovořili o tom, že budeme mít tedy nějaké nařízení. Dosáhli jsme toho prostřednictvím paktu pro stabilizaci a růst. Eh, problém je v tom, že protože tato pravidla byla porušena a navíc několikrát, tak eh, bohužel tenkrát nebyly uvaleny sankce. A to vede k tomu, že si lidé myslí, že neexistují žádná pravidla a že neexistuje eh, žádný systém řízení, protože když hovoříme o rozpočtu, tak potřebujeme problém, máme tady problém zprávy eurozóny objektivně eurozóna nesplňuje cíle, pro které byla založena. Ta otázka by byla, zdali bychom neměli mít nějaký eh, konvergenční kodex a eh, jaký cíl bychom měli stanovit, aby státy dosáhly konvergence. Jak bychom tohoto mohli e, dosáhnout? Co si myslíte? A nebo jaké pravomoce by se mohly převést do eurozóny? Na základě této hypotézy při převodu pravomocí členské státy by měly také dát k dispozici Evropské unie část rozpočtu, který je potřeba pro vykonání, provádění těchto pravomocí. Eh, protože tady máme problém eh, sociálního přidružení, protože všichni naši partneři fungují na národní úrovni. Eh, třeba v rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru by mohla být sekce pro eurozónu, kde sociální partneři ze zemí eurozóny by se setkali, aby se vymezili z omezení svých eh, států a moci doprovázet eh, tento vývoj eurozóny do zóny, která by fungovala optimálně z hospodářského hlediska. Spravodaj eh, z jiné frakce tady není, kolegyně tady také není, vidím, že tady nikdo z frakce není. Pan Fabio de Masi je zde přítomen? Děkuji, pane předsedo. Jeden z ministrů financí mluvil o přísadách dobrého manželství a já bych tedy chtěl připomenout, že IMF v nedávné správně, zprávě jednoznačně varoval, že nás možná jeden obrovský otřes dělí od nepěkného rozvodu. A ten otřes může nastat v italském bankovnictví. Já naprosto souhlasím s tím, že měnová politika byla neutralizována úsporami, strukturálními reformami, ne těmi správnými, ale strukturálními reformami, které brzdily soukromou poptávku. A proto se chci zeptat řeckého ministra financí, jestli si myslí, že hrozí, že když napojíme fiskální kapacitu na stejné strukturální reformy, které, za kterými máte zkušenosti v Řecku, mohlo by se stát, že budeme mít neutralizující makroekonomický účinek, protože sice poskytneme určitý fiskální prostor, ale současně určitá opatření zbrzdí soukromou poptávku. A otázka zní, jestli bychom to neměli rozpojit. A pak mám otázku na francouzského ministra financí. Eurozóna je nesmírně heterogenní a my víme, že velká unie transferů není proveditelná z ekonomického, politického hlediska, protože Německo by pak říkalo třeba Řecku, co má dělat. Nebylo by tady vhodné, kdybychom omezili potřebu takovýchto transferů tím, že podpoříme symetričtější makroekonomické postupy pro bilance, protože víme, že třeba řada problémů, které eurozóna má, nesouvisí jenom s veřejnými deficity, ale jako třeba v případě Španělska jde také o soukromé deficity. Když vypukla krize eura a nebylo by vhodné řešit také problém soukromého zadlužení v eurozóně. A poslední věc k té fiskální kapacitě. Je to otázka na všechny ministry financí. Byli byste také připraveni postupovat inovativně a dejme tomu dát ESM bankovní licenci, anebo poskytnout větší prostor pro veřejné investice ze strany národních států, když budou mít třeba nějaké zlaté pravidlo pro investice. To znamená, že veřejné investice budou mít výjimku z zadluženosti a pak ještě na italského ministra. Má Itálie dostatečnou fiskální kapacitu, aby se vyhnula bankovní krizi? která se teď v Itálii blíží? Merci. Deuxième... Děkuji vám. Eh, pane Benito Zague. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem neslyšel na začátku, že jste volal kolegyni, já tedy hovořím místo ní. Malský minister řekl, že Německo a Francie už porušili deficitní závazek a že tím pádem další státy musíme potrestat. Já si myslím, že toto není spravedlivé, protože co tedy podporujeme, je, že ten první, který poruší pravidla, tak ten za to nebude bude trestaný. Takže co to znamená? Že e, všichni se budou snažit porušit pravidla jako první, protože tím pádem nebudou potrestáni, budou potrestáni ti další. My chceme, aby byl posílen e, model fiskálních příjmů a směřovat ke fiskální integraci, e, která by se zakládala na nové distribuci. Třeba bychom měli nové daně na emisi uhlíkových emisí a potom, že bychom měli zabránit fiskálnímu inženýrství. Také pomocí do, mm, Mm, vnitrostátních příspěvků a ty by byly na základě eh, úrovně hospodářské úrovně a životní úrovně v českých státech. Potom podporovat eh, také investice v dlouhodobém horizontu a také chci zmínit otázku úroku. Já bych se eh, chtěl zeptat Mm, pana eh, Dijsselbluma. Dobře, eh, potřebujeme mechanismy, ano, ale nikdo nesmí zůstat pozadu, protože to je ten cíl, eh, který by si měla stanovit jako cíl ta fiskální politika. Děkuji vám. Pan Ernesto Maragal. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme se tady vyslechli různé názory, to jsme určitě očekávali. Z našeho pohledu my vycházíme z pozitivního přesvědčení, že je potřeba, že je to přímo naléhavé, abychom definovali a společně uplatňovali tady tuto koncepci fiskální kapacity, otázku konvergence, asymetrické, symetrické otřesy. Já, abych šel k věci, dvě konkrétní otázky a uh, chtěl bych položit tuto otázku eh, panu Dijsselblomi. Co se týče eh, toho konvergenčního kodexu, my nyní máme mechanismus, který byl přijat, abychom řešili ty nerovnováhy. Například nyní se začala šetřit otázka ekonomických sankcí Španělsku, e, protože máme e, příliš vysoký veřejný deficit. Ale já jsem zatím eh, neslyšel nikdy, že by se uvažovalo o tom, že eh, by se uvažovalo o, o pokutách v tom opačném směru. V případě nerovnováhy třeba eh, deficit, který vyšší více než 6% v tom běžném účtu, to je v Německu a v Nizozemsku. Takže proč se pokutují jedny nerovnováhy a druhé ne? Za druhé, tady jsme hovořili o otázce nezaměstnanosti a potom je tady třetí věc. Mít eh, fond, eh, který by se založil na evropské úrovni pomocí veřejného dluhu, tam by byl ten investiční dluh, ten investiční cíl do um, veřejných statků a kde by byla návratnost a také, proč ne, že by tam byly uh, nové požadavky fiskální na úrovni českých států Eh, třeba na základě té zprávy, o které jsme hovořili. Mezinárodní měnový fond eh, se pozitivně vyjádřil k tomu třetímu směru, o kterém jsem hovořili. Vy souhlasíte s tímto kritériem fondu a tak je to náš názor. A myslíte si, že je eh, kompatibilní, abychom na jedné straně měli fiskální rozpočet, obecné zásady fiskální kapacity, co Eh, můžeme považovat za jasný fiskální eh, dumping? Je, je slučitelné, abychom otevřeli směr fiskální eh, kapacity pomocí těchto praktik? Děkuji. Basikut. Mnohokrát děkuji a také děkuji všem sedmi ministrům za to, že se dnes večer vyjádřili těmto významným věcem. Skutečně si této diskuze cením. Zdá se, že když si všechny vyslechneme, vidíme, že se shodneme v principu na fiskální kapacitě, ale někteří z vás říkají, že není jisté, jak rychle bychom měli postupovat, což jsou priority, co udělat jako první. Mluvil o tom ministr z Malty a také pan Weissblom. Nejprve konvergence a pak, dejme tomu, budeme mluvit o dalších nástrojích, abych to takto v kostce shrnul. Zajímavé je to, co říkal pan Cakalotos On jednoznačně uváděl, že v současné chvíli, kdy máme malé možnosti z hlediska fiskální politiky, měnové politiky, pokud jde o sdílení rizik v soukromém sektoru, to je také na nízké úrovni, jakýkoliv otřes zasáhne navýšení mest. To znamená, zaplatíme sociální cenu a to je významný bod a znamená to také, že je zřejmě jasné, že nemáme moc času na to, abychom to dlouze probírali, protože zatímco o tom tady mluvíme, je možné, že se objeví naléhavé otázky, takže o těchto nástrojích budeme muset mluvit mnohem dřív. A pan Dijsselblom říká, že bychom měli nejprve ukončit nebo dokončit bankovní unii a to znamená také Evropský program pojištění vkladu a to také nebudeme mít hotové za dva roky. To je také velice dlouhá diskuze. Takže já myslím, že pokud o těch věcech debatujeme a pokud nechceme, aby na to doplatili mzdy, musíme o tom mluvit trošku rychleji. A konkrétně bych rád slyšel, co si o tom myslí pan z eh, Cyklona. To znamená, nejenom jestli vůbec bude debata, ale kdy to udělat. A pak ještě druhá otázka. Je velice dobré, že o tom mluvíme tady v Evropském parlamentu, ale hlavně je samozřejmě to, jak o tom diskutovat v národních parlamentech, protože já naprosto souhlasím s vámi se všemi, že pokud budeme o těch věcech debatovat jenom tady, selžeme všichni. Takže já se ptám, jak tuto debatu přesunout do vašich národních parlamentů. Merci. Děkuji vám. A nyní Marko Vali. Disposé de 4 minutes, mais si, fait moins de 4 minutes, c'est pas un problème. Grazie, grazie, presidente. Eh, děkuji vám, já mám ty dvě minuty, ale mohu to udělat eh, rychleji. Já bych chtěl poděkovat eh, ministrům, že přišli mezi nás. Jsem přesvědčen o tom, že evropský občan, po tom, co si vyslechl vystoupení jednotlivých ministrů financí, tak určitě bude mít mnoho pochybností Ohledně toho, že ta rozprava, kterou povedeme během příštích eh, měsíců a roku ohledně měnové unie, tak asi bude pochybovat, že to dokončíme úspěchem. Protože zdá se, že se tady pořád eh, točíme kolem eh, věcí, které nejsou důležité. A co je důležité, je měnová unie. Už to tady bylo řečeno. Vytvoříme měnovou unii, ve které bude 19 ekonomik, ale jak to Eh, bylo zde řečeno, že prostě eh, začneme od shora. Eh, dnes ta největší nerovnováha je ten německý přebytek, který bude 300 miliard. Já si myslím, že ten, tato nerovnováha je mnohem závažnější než ta nerovnováha, o kterých jste hovořili. První věc je tedy důležitá. Uděláme něco ohledně tohoto přebytku a e, bude e, e, Německo čelit své odpovědnosti, pokud je o měnovou unii? A Německo od momentu, kdy máme společnou měnu a nemůžeme tedy devalvovat měnu, tak proč Německo nepřevezme svoji odpovědnost? Protože jinak nemá cenu, aby jsme hovořili o jednotné Evropě či o měnové unii. Eh, kolega už to tady řekl přede mnou, že Evropa se nachází eh, v, naléha, eh, v situaci, které je potřeba naléhavě řešit. Takže buď Německo převezme svou odpovědnost a dosáhneme toho, aby tento přebytek se mohl převést do těch zón, které jsou více znevýhodněné a kde mají více problémů, protože máme zóny země, kde se prodávají celé vesnice. Hovoříme o evropské solidaritě. Ale eh, hovoříme-li o solidaritě v eurozóně, tak potom, co se udělalo? My jsme dali peníze Řecku, aby eh, zaplatili úroky ze svého dluhu. To je všechno. Musíme se eh, soustředit na problémy, které má euro. To musíme vyřešit. Dobře, jinak nemá smysl, abychom hovořili. A zóna euro se rozpustí. Musíme urgentně hovořit o tom, co je potřeba udělat, abychom tuto věc dali do pořádku, eurozónu. Další věc. Eh, buď eh, se eurozóna rozpustí uspořádaným způsobem, anebo se dostaneme do situace, do symetrické situaci, situace, protože eh, jakákoliv země v eurozóně může navrhnout referendum a potom nám vyprší čas, aby eh, projekt byl dokončen. Já upřímně nevím, uvědomujete si to, hovoříte o tom, nebo jednoduše ten problém přesouváte, tedy euro, a hovoříte o jiných věcech. Já už uh, dva roky mám uh, na starosti zprávu. Já jsem se snažil o této otázce hovořit i s kolegy, ale zdá se, že lidé nejsou ochotní o tom hovořit jako o problému, ale problém to je. A já bych se vás chtěl zeptat, že když se scházíte mezi sebou, tak jestli o, o tom někdo hovořil. Vy jste odborníci na ekonomii. Tyto otázky jsou přece zásadní, musíme o nich hovořit. Prosím, zabývejte se tím, protože zásadní otázkou je euro. Děkuji vám. Nemáme čas na další dotazy. Promiňte. Zerolf Ademans. Děkuji, pane předsedo. Já nevím, jestli jste všichni viděli tu symboliku. Je to takové divadlo. Když nějaká instituce nebo organizace nebo nějaká budova se rozpadá, tak vystoupí na scénu a začne křičet, jestli by někdo mohl vypnout světlo. Já jsem byl v této atmosféře. Když jsem zjistil, že tady dnes večer někdo zasl světlo. Já budu pokračovat nizozemsky. Eh, něk, takže kdo by měl eh, v něco doufat, tak to jsem já. Vy jste se zatím nezotavili z Brexitu a stejný eh, týden jsme Eh, se setkali s tou virtuální bankovní krizi v Itálii. Vy tady hovoříte o těch abstraktních eh, schématech, pokračujete, eh, vy si připravujete agendu, tyto, tento program si vydáváte z aktovky, hovoříte o fiskální kapacitě, co by bylo možné, zdali třeba varování tady se o žádném varování nehovořilo a slovenský kolega, Slovensko, které nyní předseda Evropské unii, tak se tady o tomto nehovoří. Tady tato vágní myšlenka uh, fiskální kapacity, přeci euro je stále méně stabilní, to by se mělo zastavit. Prosím, měli byste počkat 6 měsíců. Není to e, naléhavé, ani není e, demokratické, abychom dále pokračovali o této rozpočtové kapacitě. Já jsem eh, překvapen, překvapen, když eh, se eh, tímto jiné strany zabývají, které jsou pro euro. Potom otázka také zprávy pana Verhostata, ale tady se hovoří o tom, že by se měly změnit smlouvy, aby Evropská unie byla prohloubena. Ale to přeci nikdo nepodpoří. Nikdo toto, uh, nikdo by nepřešel takové to referendum může dojít k dalším eh, Brexitům. Jestli chcete, aby to tak bylo, tak pokračujte takto, ale pokud jste rozumní, tak prosím to všechno zastavte. Dobře. A nyní si vyslechneme pány ministry. Eh, navrhuji, abyste vystoupili eh, v opačném pořadí, než jak jste vystoupili na začátku dnešní schůze. Hm, takže nyní eh, můžete pohovořit, jak dlouho chcete, ale prosím, snažte se být eh, eh, struční. Okay, thank you. Pan Kažimír, prosím. Jen obecně to se pokusím odpovědět na otázku, na čem by tato fiskální kapacita měla být založena. Jsem si poměrně jist, že jsme dospěli té fáze, že jsme nedospěli ještě do té fáze v diskusi a mohu jenom opakovat, že nejprve se musíme shodnout na tom, zda vůbec fiskální kapacitu potřebujeme, protože no, ono, tady kolem toho stolu určitý konsenzus vidíme, ale zeptáte-li se jiných, nechci nikoho jmenovat, tak už to tak jednoduché není. A pak je potřeba se dohodnout na konkrétní roli fungování a na konkrétním nástroji. Financování je až úplně poslední na řadě v této debatě. Osobně a bude to ode mě takové trochu farizejské, bych se nebránil financování dluhem, ale to se některým členským státům nebude líbit. Možná by odpovědí mohly být i příspěvky na daních z členských států. To by mohlo být poměrně snadné, ale zkrátka to budeme muset nějak řešit a nebude možné se tomu do nekonečna vyhýbat. Mohu vám zmínit skupinu Maria Montiho, který už celé roky pracuje na tom, kde by bylo možné najít prostředky pro fiskální kapacitu. A pak mi dovolte vyjádřit se ještě k té otázce možných změn eh, v oblasti investic. Chci vás ujistit, že zrovna dnes jsme na toto téma hovořili v rámci tedy druhého pilíře to znamená, jak tyto problémy řešit. Tedy ty problémy, které pracují proti nám. Mluvili jsme o tom, jak snížit administrativní zátěž, jak řešit eh, například otázku Eurostatu, protože velký problém je odpovědnost Eurostatu. A i to bude téma v příštích měsících. To je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Pan Dissenblum. Děkuji. Já bych navázal na pár vybraných otázek, na všechny odpovědět nestihnu, to by trvalo celé hodiny. Pan Etason eh, se ptal na to, jaké strukturální reformy by tento nástroj podpořil. No, no, strukturální reformy dávají smysl sami o sobě, protože se pozitivně projevují v rozpočtu poměrně rychle, ale záleží na tom, jak jsou navržené. Některé strukturální reformy jsou samozřejmě politicky velice nepopulární, protože se dotýkají tradičních práv nebo a chybí mi v angličtině slova, konkrétních, naráží na konkrétní zájmy konkrétních skupin, která ta práva mají a kterých by se někdo dotkl. Takže to je téma vyloženě politické. A zde by fiskální kapacita v rámci podpory zemí při reformách mohla fungovat dobře. Jde o samotný koncept těch smluv, o kterých jsme před lety debatovali. Myslím si, že toto propojení evropského rozpočtu a strukturálních fondů, možná dokonce nějaké eh, kapacity eurozóny a eh, reformní agendy, že bychom to celé propojili, to není nic nového. Mohlo by to být naším spojencem, jak se do budoucna dál ubírat, ale celá, je to celá řada strukturálních reform, takže Nenechte si namlouvat, že strukturální reformy můžete provádět, pokud na ně máte dost peněz. To není pravda. Zkušenosti eh, říkají, že záleží na tom, jak jsou ty reformy navržené a o jaký druh reform, že se vlastně jedná. Panu von Weizsäckerovi bych rád řekl eh, k té jeho základní otázce, zda by nám ty nástroje pomohly zjednodušit pravidla a eh, lépe vše vysvětlit občanům. Asi ne protože jakýkoliv nástroj takovéhoto druhu, vzhledem k tomu, že to je mechanismus solidarity, jakýkoliv takovýto mechanismus vyžaduje poměrně přísná pravidla. Kdo do toho spadá a kdo ne. Protože pokud si chcete uspořádat solidaritu mezi nějakou skupinou lidí uvnitř komunity, komunity musíte si definovat, kdo tam spadá a kdo ne. A pak je otázka, kdy máte na takovou podporu návrh, ať už to bude systém pro podporu v nezaměstnanosti nebo pro podporu investic. Kdy na to máte nárok? Za třetí, co budeme od nějaké země vyžadovat, než bude takovéto dávky moci využívat, třeba dávky v nezaměstnanosti. Asi to bude, řekl bych já, potřebovat eh, určité prvky, jak se bude tam v té zemi řešit strukturální nezaměstnanost. Takže budou tam práva, ale i závazky. Já, když přemýšlím o organizaci Solidarity, tak přemýšlím vždy ve smyslu dání výhod, ale také vytvoření závazků. Nelze se systému pouze čerpat, je potřeba do něj také vkládat. Bude to snadné na vysvětlení? Asi ne. Tím se dostávám k další důležité otázce, která mě napadla. Pokud budeme nějakým způsobem pokračovat a najdeme nějaký politický kompromis, stanovíme si pravidla a skloubíme práva a závazky nebo eh, redukci rizika, sdílení rizik, pak by bylo skutečně velice užitečné, kdyby se to všechno implementovalo a kdyby se tím všichni řídili, a ne, aby při první příležitosti eh, každý znovu nastartovával novou debatu o tom, zda ta pravidla jsou správně nebo ne. Já jsem tedy vždy otevřen diskusi o pravidlech, můžete mě vzbudit třeba o, budou, o, o půlnoci a můžeme se bavit o tom, zda jsou pravidla nastavena dobře nebo ne, ale když jste uprostřed krize a musíte řešit velice vážné problémy, a na to se ptal Basajkut. v eurozóně je spousta naléhavých problémů, ale pokud jste uprostřed těchto velice složitých problémů, nedává smysl, abyste pokaždé začali znovu vyjednávat ta pravidla jako taková. Musíme pracovat s tím, co máme. A do budoucna samozřejmě se můžeme bavit o tom, zda je potřeba ten rámec předefinovat nebo ne. Ale pokud to budeme dělat neustále, nikam se nikdy nedostaneme. Takže pokud se o tom nástroji vůbec chceme bavit, a k tomu zbývá ještě hodně slov a hodně analytické práce. Pak musíme mít určitou jistotu, že dříve či později se na něčem dohodneme a že budeme vnímat přidanou hodnotu toho celého rámce, který proto budeme mít. Musíme mít i důvěru v to, že pak budeme pracovat s tím, co si dohodneme. A to se stává poměrně zásadní otázkou. Já se omlouvám, že to takto říkám, ale zkrátka mě to tak napadlo. Takže pojďme se o tom dál bavit. Implementace bude samozřejmě klíčová, pakliže chcete důvěru mezi zeměmi. A to si myslím, že by mohlo stačit. Už, už jste skončil? Aha, ano. Já myslel, že nám chcete říct ještě něco. Ne? Tak ne. pan Šikluna. Yes, uh... Ano. Já si myslím, že pokud je o tu nerovnováhu v eurozóně, je na vysokánské úrovni. A snažit se přijít s nějakým řešením, které se dotýká i morálního nebezpečí, to je příliš v současné době alespoň už vidíme určitá řešení, kde je ten aspekt morálního rizika, třeba ten jednotný systém řešení sporů. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, jestli se to uplatňuje a pak můžeme přejít k dalšímu kroku. Protože vždycky vyníme Německo, protože těch vždycky upozorňují na to morální riziko, ale i ta nejmenší ekonomika, třeba Malta, má stejné problémy. Co se týče solidarity, my přispíváme 3,3 HDP. Je to nejvyšší poměrná zátěž na jednu zemi z hlediska solidarity. Jak já mám vysvětlit našim lidem, že oni si musí půjčovat při vyšších úrokových sazbách, aby mohli jiným zemím půjčovat za nižší sazby? Jsou i jiná řešení, ale je to otázka kvality versus kvantity. Než se rozhodneme pro další řešení, postarejme se o to, že to, co máme, funguje. Dnešní odpolední diskuze v radě se točila kolem investic a o tom, jak naše vlastní pravidla brzdí investice. Vlády chtějí investovat více, ale nemohou. Je jedno, jestli jde o to či ono pravidlo, ale můžeme vylepšit ty systémy, které už jsme si vybudovali, ať už jsou to nařízení či něco jiného. Nicméně, ten největší slon v místnosti je podle mě ta nerovnováha mezi zeměmi, které mají přebytek a které mají deficit. Ten deficit zemí s deficitem je přebytek zemí s přebytkem. Nicméně celá ta struktura je pod tlakem, neustále pod tlakem z čí strany? Ze strany zemí s deficitem. A o těch zemích s přebytkem se vůbec nemluví, ale ty také musí něco udělat, protože je to jako na váhách. Když chcete, aby se jedna strana zvedla, tak ta druhá musí trošku dolů. A tady je velký prostor, abychom pokročili v eurozóně abychom nesahali po nějakých eh, nerealistických řešeních. Děkuji. A nyní má slovo Pierre Krameňa. Děkuji, pane předsedo. Já chci říct jen pár slov. Především chci říct, že téma fiskální kapacity je nesmírně ambiciozní a potřebujeme ambiciozní projekty, ale tato diskuze ukazuje, že fiskální kapacita by měla Eh, pokrýt tolik prvků, že se na tom asi těžko takto shodneme. Já myslím, že nejlepší by bylo, kdybychom našli tu solidaritu. Kde máme společné eh, body? A ta debata a ty připomínky ukázaly natolik rozdílné názory na to, co by se s tou fiskální kapacitou mělo dělat, Dosáhneme solidarity, když je nás 19, ano, máme eurozónu, ale zatím je nás 28, možná nás bude 27 do budoucna. Takže já bych doporučoval, že taková témata bychom měli hledat. Souhlasím s tím, co bylo řečeno o investicích, my jsme o tom dnes odpoledne diskutovali. A takto bychom mohli postupovat, protože potřebujeme víc investic ve všech evropských zemích. Musíme modernizovat Evropu. V posledních 10-15 letech jsme málo investovali na tom se všichni shodneme a myslím si, že tady bychom snad mohli mít nezbytné společné cíle, abychom jich potom dosáhli. A další prvek je ten, že v té zprávě pěti předsedů je spousta náznaků, jak by mohla vypadat budoucnost. A jedno z těch pěti předsedů tady máme, protože Ronen Dijsselblum je také předseda Euroskupiny. Já myslím, že on se opravdu velice dobře snaží realizovat alespoň část z té zprávy pěti předsedů má to dvě části, a totiž věci, které se dají udělat krátkodobě, aniž by se měnily smlouvy. A pak je tady druhá část, což jsou záležitosti středně a dlouhodobé. Nepodceňujme obtížnost změny smluv. Zaměřme se tedy na to, co je krátkodobé, to, čeho můžeme dosáhnout rychle, abychom dosáhli této solidarity postupně a pak se může podařit implementovat ještě pár z dalších věcí, které jsou v tomto materiálu a které jsou velmi ambiciozní. Děkuji. Děkuji. Pier Carlo Paduan. Děkuji. Já bych odpověděl na otázky, které jsem dostal konkrétně já. Velice rychle tři body. Za prvé, potřebujeme peníze na realizaci strukturálních reform? Ne, ale peníze samozřejmě pomohou. A to je jeden z dalších důvodů, proč kromě toho, co říkal Jeroen, za prvé reformy samozřejmě mají dlouhodobý a střednědobý prospěch, za druhé, může se stát, a samozřejmě je to taky u nás, že strukturální reformy mají určitý dopad a ten ještě umocní alespoň střední době další fiskální stimulus. A to souvisí s kombinací reformy trhu práce a příspěvků v nezaměstnanosti což vede k celé řadě smluv na dobu neurčitou a tím se mění struktura trhu práce a mohl bych vést řadu dalších příkladů. A další věc, pan von Weizsäcker obecně mluvil o tom, co potřebujeme nebo k čemu potřebujeme fiskální kapacitu a naznačoval, že muž, možná jde o evropské veřejné statky, s tím naprosto souhlasím. A napadá mě jeden příklad, který by měl být vysoko na seznamu priorit v Evropě, a totiž migraci. Účinné řešení migrace vyžaduje poskytnutí evropských veřejných statků a to se dá vymezit různým způsobem. Co já mám na mysli, je systém, který umožňuje řešit otázku uprchlíků, začlenování těchto lidí do ekonomiky v případě potřeby a také poskytování zdrojů, abychom se vyhnuli tomu, že lidem bude připadat život v jejich vlastní zemi nesnesitelný, tím, že jim poskytneme pracovní, pracovní příležitosti. A protože jde o evropské veřejné statky, napomáhá to Evropě k větší soudržnosti. To je jeden z mnoha příkladů, které by podle mě požadovaly kolektivní opatření nebo kolektivní kapacitu. Třetí bod. Hrozící bankovní krize v Itálii, což vyžaduje velkou fiskální kapacitu. Bankovní krize nehrozí. Máme problém, který se týká NPL, a řeknu vám, co obvykle říkám tisku. Ta čísla, která se mm, různě pohybují, jsou prostě nesmysl. Nemám čas vysvětlovat proč, ale rád vám tak čísla poskytnu, ta reálná čísla o počtech NPL, což je mnohem méně, než ta čísla, která, o kterých jste slyšeli. Velice omezený počet bank, kde je to číslo hodně vysoké, se musí řešit. A to dělá vláda. Za prvé Řešení NPL vyžaduje určitý čas, takže potřebujeme nástroje, které jsme zavedli k urychlení té justiční stránky NPL a jak víte, do té míry, do jaké mm, potřebujeme zkrátit řešení smluvních problémů, navyšuje se zisk z NPL, takže vstupuje do toho i tržní mechanismus. Za druhé, soukromý sektor vytvořil kolektivní nástroje, aby měl zdroje k řešení NPL a k řešení těch špatných bank ze soukromého sektoru. A protože, jak víte, obecně řečeno, tyto věci není možné řešit pomocí veřejných peněz vzhledem eh, k pravidlům pro státní podporu, musíme to respektovat. Ale fiskální kapacita k řešení bank mi připadá úplně mimo kontext. A poslední věc, máme nástroj předběžné opatrnosti, který plně odpovídá pravidlům pro státní podporu. Abychom mohli řešit nedostatky likvidity v takové situaci, v jaké jsme dnes, ve zranitelné situaci. Abychom to využili, když to bude potřeba, a to chci zdůraznit. Tolik tedy k ujasnění nedorozumění, která se teď objevují. Děkuji. A nyní má pan, slovo pan Cakalotos. Mnohokrát děkuji. V dávných dobách a tím eh, moje děti mají na mysli 90. leta, přestože já za dávnou dobu považuji eh, dobu Robina Huda, krále Jana, měla Evropská unie určitý pohled na konvergenci a solidaritu a své zájmy, a totiž strukturální fondy. To byl ten hlavní způsob. A neměla to být jenom solidarita, měly tam být i vlastní zájmy. To znamená, když se můj partner nebude vyvíjet, tak to nebude dobré ani pro můj vývoz. Potom na začátku tohoto tisíciletí jsme tento pohled změnili. V neoliberální éře jsme se rozhodli, že už nemusíme tolik spolehat na strukturální fondy, ale spíš na soukromé toky. To znamená, že peníze poplynou z bohatých zemí do chudých, přes banky, to vytvoří poptávku po německých, nizozemských produktech a ten systém velmi dobře fungoval, docházelo ke zbližování na začátku tisíciletí, ale pak se ten systém rozpadl. Takže teď je problém ten, že dochází k opačnému procesu. Už to není tak, že sever prostě projevuje solidaritu. Ne, sever, sever získává, má velice nízké úrokové sazby a kapitál plyne z jihu na sever, což je opak toho, co říká ortodoxní ekonomika, abychom dosáhli konvergence. Totiž, že peníze by měly plynout z bohatých do chudých. Teď je to naopak, z chudých zemí do bohatých. Takže každý, kdo se mě ptá, Siegfried Pierre, tady ta paní, myslím, že z Finska, ptáte se na solidaritu. První věc, o které musíme rozhodnout, je, jestli máme nějaký společný zájem. Abychom abych se nám všem společně vedlo dobře a pokud na to kolektivně neodpovíme, tak to bude pokračovat dál stejně a u toho by měla ta debata začít. Takže debata musí začít otázkou, jestli vůbec máme nějaké společné zájmy, abychom se všichni vyvíjeli. A já myslím, že ten model ze začátku tisíciletí byl špatný, selhal, potřebujeme fiskální prostor, protože poptávka je důležitá a strukturální reformy vždycky lépe fungují, když je vysoká poptávka, protože lidé jsou ochotnější inovovat, přijmout nové technologie, když nemají strach o práci, jsou ochotnější riskovat, když nemají strach o práci. Takže to je naprosto zásadní. A také je opravdu důležité, abychom prováděli pozitivní, nejenom negativní integraci. Trhy za těch 8-10 let před krizí nic nevyřešili. Takže potřebujeme prvky pozitivní integrace, musíme vytvořit nové instituce pro inovaci. Některé z myšlenek této zprávy musíme převzít a to se může podařit, a už budu končit, to se může podařit jenom tehdy, když přijmeme společné rozhodnutí. Závisí prospěch celé Evropy na prospěchu všech Evropanů? Když se rozhodneme, že ne, tak to můžeme celé rozbít vrátit se k těm centrifugálním silám, konkurenční devalvaci, Evropa se nám rozpadne, Německo a Holandsko budou mít velice vysoké úrokové sazby a budeme tam, kde jsme začali. Takže místo toho, abychom říkali, kdo za to zaplatí, nebo proč bychom měli mít solidaritu, položme si tu primární otázku. Platí pořád ještě, že máme společnou budoucnost, kde prospěch všech záleží na prospěchu každého a pokud na to odpovíme, tak můžeme vzít podněty z této zprávy, z jiných zpráv a postupně jít všichni ku předu. Děkuji. Michel Sapa. Děkuji vám. Já jsem poslední, ale takže já e, můžu za to, že jste tady tak dlouho. Dobře, máme společný zájem. E, kdyby tomu to nebylo tak, tak bychom tady neseděli a nehovořili o tom, co můžeme udělat v hospodářské oblasti, v rozpočtové, v měnové. A můžeme to schrnout velmi jednoduchým způsobem. Musíme nalézt způsob, jak dosáhnout eh, prosperity, tak aby ta příští generace žila lépe než ta předchozí. To je základ. Chtěl bych eh, říci některé věci eh, v reakci na to, co jste tady se zeptali. Jestli je eh, v rozporu fiskální kapacita s měnovou politikou? Ne. Měnová politika byla úspěchem. Já jsem byl ministrem financí během Maastrichtské smlouvy. Funguje to dobře, ale potíž je v tom, že měnová politika neřeší všechny problémy. Na druhé straně jestli je v rozporu měnová politika s politikami strukturálních reform. Ne. Strukturální reformy jsou zásadní a nenahrazují skutečnost, že by byla rozpočtová politika. Ve Francii to vidíte. Reformy jsou komplikované jako ve všech zemích, ale uskutečňují se nezávisle na debatách, které existují a odporu vůči nim. Je potřeba zbližování ve fiskální oblasti, v sociální, rozpočtové? Proč ne? Proč bychom to neudělali? Musíme mít vhodnou strukturální politiku, která umožní disponovat různými nástroji. existuje rovnováha mezi odpovědností a solidaritou. Nemůžeme hovořit o solidaritě v případě, že eh, země nesouhlasí s odpovědností dodržovat pravidla, protože není solidarita bez odpovědnosti. To jde ruku v ruce. Rozpočtová kapacita není v rozporu s tím, co jsem právě řekl. Je to doplněk. A myslím si, že to je zásadní, aby náš společný eh, projekt byl úspěšný. A nyní má slovo paní zpravodajka na jednu minutu. Děkuji vám eh, páni eh, ministři, jste všichni muži, nevím, kde jste schovali ženy, možná ty ženy by nalezly řešení. Já bych eh, chtěla dnes hovořit jménem eh, pana Reimera Begeho, který zde bohužel nemůže být. Nejedná se zde o Evropský eh, parlament, který by chtěl předložit nějaký dokument a nějak se v tom vyšívat. Od momentu, kdy máme měnovou politiku, tak experti říkají, že máme mít uh, uh, rozpočet je to zpráva Delor a je, eh, je to zpráva pana Delora a taky zpráva Mezinárodního měnového fondu. Tato zpráva byla zveřejněna dnes. Takže to není eh, něco, co by si svévolně vymysleli poslanci Evropského parlamentu. A krize jasně ukázala, že potřebujeme nástroje pro přizpůsobení, protože přečtete si ve zprávě Delor, kde se píše, že až eh, přejdeme k euru, tak budeme muset přizpůsobit strukturální fondu, eh, tak abychom je přizpůsobili eh, společné měně. Ale tenkrát jsme nebyli všichni v eurozóně. A proto tady existovala dvojznačnost, nebyla kreativní situace, nemáme rozpočet pro eurozónu a strukturální fondy jsou někde mezi tím. Reforma měnové politiky je ohrožena. A jedna věc mě tady překvapila a je mi to líto, protože eh, to řekl pan Edvard Šikluna, který je mým přítelem. On řekl, že je eh, potřeba aplikovat sixpack a eh, twopack a že to potom bude fungovat. Ale bohužel tyto balíčky legislativních návrhů jsou Eh, chybné v tom, že existují pravidla, která se neuplatňují, existuje nedůvěra a potom se eh, přistoupí k těm eh, drastickým opatřením a potom obnovíme důvěru. Máme tady chiméru, kterou honíme od začátku paktu pro stabilitu, ale musíme si přiznat, že to nefunguje. A když to nefunguje, tak eh, mm, bychom měli změnit logiku pravidel. A proto ve zprávě navrhujeme věc, kterou já považuji za nejužitečnější a doufám, že se nad tím budete moci zamyslet a že překonáte to, co je ve zprávě pět eh, předsedů, protože to je z data před referendem, protože už mm, alespoň minimálně, když se podíváme na tento základ, tak musíme jít jak. Potom eh, předseda Arty to řekl. Pan předseda Artui se na mě dívá a ukazuje mi, že bych měl mlčet. Co tedy eh, vyplývá z toho konverečního kodexu, je získat znovu eh, tu pozitivní věc, kterou jsme měli v eurozóně, protože to jediné dobré, co jsme dosáhli, to bylo před eurem, když členské státy byly přesvědčeny, že musí splnit maastrichtská kritéria. E, děkuji vám, paní Stinová zpravodajko, děkuji všem, kteří vystoupili, e, především pánům ministrům. Ano, e, je to otázka interní Evropské unie. V tento moment, kdy, v moment, kdy byl stanoven um, evropský mechanismus pro stabilitu, tak jsme si uvědomili, že solidarita funguje ale poslanci Evropského parlamentu si myslí, že bychom měli začít s eh, debatou, eh, v čem by měla spočívat eurozóna a její rozpočet. A je to určitě velmi eh, slibná rozprava. Děkuji vám všem a děkuji ministrům. Zítra dopoledne se sejdeme od 11.30 do 1 v místě 4 Q2 v budově Josef Antal a tam budeme hovořit o pozněvacích eh, návrzích k návrhu zprávy a doufejme, že dospějeme k prvnímu kompromisu.